Colleagues, again, we beg excuses for the delay. Hard to avoid, considering the... Uh, Prosím. My jsme diskutovali um, evropský zatýkací rozkaz. Měli jsme k tomu velmi důležité důvody. Byla to velmi užitečná diskuze, takže nám promiňte spoždění, se kterým začínáme nyní s bodem 9, kde je tady uh, Libe DV Jury, ad hoc delegace uh, na globální fórum o uprchlících spojených národů. Bylo to 15. až 18. prosince 2019. Dostáváme se k této diskusi abychom vyslechli od členů eh, delegace Evropského parlamentu na toto fórum, jaké měly zkušenosti a jaké závěry. Paní Bjork vedla delegaci. Paní Bjork, myslím, je nemocná, tak eh, ji zastupuje její kolegyně. Je to tak? Ano, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, byla to tedy ad hoc cesta delegace Libé Deve Drua. Zejména bych chtěla nejprve poděkovat sekretariátu pro delegaci EU za organizaci této cesty a za to, že nás velice dobře eh, doprovázeli. Všechno to eh, dobře fungovalo. Global Energy Forum, to je globální fórum OSN pro uprchlíky. To je vlastně první asi 25 eh, milionů uprchlíků. Tam vlastně dochází, dochází k výměně eh, myšlenek, nápadů a osvědčených ehm, eh, postupu, co se týká vzdělávání, pracovní místa, infrastruktura, ochrana a delegace se účastnila zahajovací schůze, kde zejména vedoucí zástupci příslušných států předložili své osvědčené postupy nebo své představy. Potom jsme se účastnili různých workshopů, různých konkrétních schůzí, které byly zaměřeny na různé země, Afrika, Latinská Amerika a další eh, střední východ. Hovořilo se o humanitárních a rozvojových politikách. Nebudu hovořit dopodrobna o všech bodech. Některé, na některé jsem možná zapomněla, ale určitě ještě kolegové mě rádi doplní. Dále se vedly bilaterální rozhovory s jednotlivými delegaci, s, s Radou pro uprchlíky Dánska a Norska, s Global Refugee Network, potom jsme měli konkrétní schůzy na se týká odpovědnosti a přesídlování uprchlíků, vedli jsme také různé bilaterální Eh, dohody také s mnoha národními delegacemi, s Německem, Kanadou, Švýcarskem, Ugandou, Ruandou, Nigerií a v rámci toho také eh, rozhovory se zástupci UNHCR. Výsledky toho for bylo tam více než 800 zástupců různých států, občanských společností a také soukromého sektoru. Šest hlavních témat zejména podpora uprchlíků, hostitelských zemí, boj proti těm příčinám eh, nelegálního, zejména uprchlictví. Také jsme se zaměřovali na přesídlování uprchlíků a na opatření v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Příští fórum se bude konat v roce 2023. Delegace na konci té cesty také vydali příslušnou tiskovou zprávu, kde jsme ještě jednou formulovali naše cíle a naši podporu zejména jak těm členským státům, tak jsme eh, posí, že tedy jak komise, tak členské státy musí zapoj, zesílit svoje zapojení, svoji aktivitu, musí tuto problematiku seriózně zohledňovat, tak aby ta spolupráce v oblasti tedy migrační politiky eh, se posílila, to si myslím, že je jasné a abychom také jakožto Evropská unie více přispívali v těch krizových oblastech a bojovali proti samotným příčinám eh, uprchlictví vítězství. Děkuji. Děkuji. Paní Dupont, která jste hovořila tedy místo paní Bjork, která je nemocná. Dalším, potom zde máme další členy této delegace a máme určitý prostor pro některé další členy delegace nebo pro poslance, zda se chtějí vyjádřit, ano. Takže paní Silvana González, prosím. No, děkuji vám, pane předsedo. Ano, já eh, jsem byla součástí té delegace, která se účastnila globálního fóru o uprchlících OSN. Eh, paní Dipon tady už hovořila o těch tématech, které se diskutovaly a myslím, že to nejdůležitější, eh, to můžeme všichni potvrdit, je, že nejenom, že se nenaplňuje návrh Eh, slučování eh, na všech těch eh, schůzích, kde jsme se zúčastnili, se právě apelovalo na to, aby se naplňoval princip slučování rodin. Já myslím, že zpráva velice dobře vyjadřuje obsah eh, naší návštěvy, takže velmi děkuji za práci sekretariátu eh, všech našich tří výborů, ehm, ti členové sekretariátu, kteří nás doprovázeli, odvedli velmi dobrou práci. A, mm, Výbor DEVE eh, vyjádřil názor, že je také třeba začlenit dopady klimatických změn na mobilitu, která se rozvíjí právě vlivem klimatických změn, zeměna v těch zemích, kde jsou největší potřeby, to jsou rozvojové země Zpráva také hovoří o tom, že je třeba dospět eh, k nějakému návrhu definice pojmu klimatický uprchlík. Já vím, že to je pojem, eh, který se mnohým nelíbí, někteří tomu prostě nerozumí, včetně některých organizací, ale my v Evropě máme velkou odpovědnost pokročit v této věci a poskytnout ochranu těm milionům lidí, kteří eh, začínají být v pohodě pohybu, často pouze uvnitř eh, hranic vlastní země, ale i za hranice této země a jsou v pohybu z důvodu klimatických změn. Tady myslím, že eh, se již organizuje například platforma Eh, týkající se přírodních katastrof a jejich dopadů. Eh, a eh, například i v evropských zemích dochází k takovým tvrdým dopadům přírodních katastrof. Tady myslím, že evropská iniciativa je velmi žádoucí, velmi vítaná a my můžeme přinést přínos v tomto duchu. Takže já velice děkuji a myslím, že společná práce našich tří eh, výborů je velmi užitečná. Mohla by takto pokračovat eh, i při hledání ochrany pro lidi, kteří eh, musí utékat, utíkat z důvodu klimatických změn. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Silvána. Tak pan místo předseda výboru DV. Leicht, chtěl jste také něco říci? Podělit se tedy s nějakými vašimi dojmy. Ano, samozřejmě. Já jsem jen chtěl říci na začátku, že se nic příliš nezmění. Said about the... Uh, work cross-cutting. Zdůraznit zejména význam práce, jak důležité je, aby se prolínaly eh, externí a interní politiky. A je důležité, že na tom spolupracujeme s Libé a Davem. A samozřejmě, že vnitřní vysídlování a um, další otázky globálního fóra o uprchlících jsou pro Evropský parlament důležité. Myslím si, že je důležité nadále podporovat multilaterální řešení otázek migrace a otázek vnitřního vysílání, tak jak to odpovídá politice Evropského parlamentu. Jedná se i o většinu členských států, které to velice pro, podporují. Také globální fórum o uprchlicích zdůrazňuje velice důležité věci, eh, které také sledujeme. A už to tady vlastně bylo řečeno, tedy eh, vysídlování lidí z důvodu klimatických změn a také pak eh, potřeba, aby mohly správně reagovat humanitární nevládní organizace. Je důležitá eh, humanitární pomoc a také musíme samozřejmě respektovat někdy nutnost azylu v Evropě a mimo Evropu. Pak je tady důležité eh, přesídlování uprchlíků, ochrana zranitelných uprchlíků a ta, eh, ten harmonogram přesídlování nebo zpětné usídlování musí být velice koherentní transparentní. Někteří, eh, některé členské státy mají sice rychlý postup v tomto směru. Někde to ale probíhá velice pomalu a na tom by se mělo také pracovat a tím vám děkuji. To je vše. Šikaren. Jste také byl členem té delegace. Ano, ano. Já jak už udělali předřečníci, tak bych také rád poděkoval organizátorům za perfektní organizaci tohoto setkání, setkání obohacující ze všech pohledů. Na začátku jsem to možná nezachytil, eh, že jsme se setkali také se samotnými zástupci uprchlíků a myslím si, že to bylo nesmírně zajímavé, protože eh, tak, aby byli tedy zapojeni do rozhodování, která se jich týkají, takže toto je dialog, který bychom s nimi měli udržovat. Já jsem trošku litoval, že tam nebyli zástupci států, bylo jich tam velmi málo, zejména evropských států, bylo tam Německo, velmi málo tedy zástupců států, zástupci organizací, ale bohužel tam nebyli ministři. A přitom všichni víme, že je to důležitý problém, zejména v Evropě zajímavé diskuse také s delegacemi, to už zde zazněly, kanadskou, niger, nigerijskou, ruandskou Hovořili jsme debat o dublinském nařízení, o dysfunkci systému nebo podle nařízení Dublin 3, protože Nigerie, která byla zapojena do té dohody, tam je ten jev tedy přesídlování osob, které jsou eh, vysídlováni z Libie. Například Francie se zavázala, že vezme 1350 osob za dva roky takže zatímco Německo, a přesto to nedodržela, kdežto Německo dodrželo svůj závazek, protože všechny osoby, které měly být vlastně přesídleny do Německa, tak eh, byly tedy. Takže ukázalo to tedy, že ať už je jakákoliv bilaterální dohoda, nebo multilaterální dohoda, nebo globální, jako teď tady v Evropském parlamentu, tak vlastně ten problém s tím přesídlováním, s těmi přesuny je opravdu ožehavý problém. Účastnil jsem se také se zástupkyní UNHCR setkání ohledně důležitosti role měst při sociálním a profesním začlenování uprchlíků. Města jsou vlastně v první línii když prostě ti migranti přijdou legálně nebo nelegálně, tak přicházejí do měst a starostové musí řešit tu situaci. Takže bych si byl přál, abychom více zapojovali města do rozhodovacího procesu a domnívám se, a měli jsme dobrou zpětnou vazbu s příslušnou zástupkyní, že bychom také měli na tomto pracovat. A poslední věc, myslím si, že příští fórum se bude konat v roce 2023, to už zde zaznělo, to je poměrně daleko ještě, ale ten problém je aktuální. Musíme na tom opravdu tvrdě pracovat, abychom jak si vyřešili ten migrační problém, což je podle mě více ale problém jejich přijímání než tedy migrační problém. Měli bychom možná organizovat pravidelnější setkání, možná ne na půdě OSN, ale zde na evropské půdě, abychom tedy vedli tuto debatu tak jaksi trvalým způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Karen, Kane Kareme. Teď jsou zde další, ještě další členové, pan, pan Biňo, Krobruls, ale nevidím je tady další členy delegace, že by tady byli v sále, nebo někdo jiný chce tady něco k tomu říci, budete vítáni, nebo teda nějaké připomínky na závěr tedy, nebo, nebo chce někdo ne, takže tím pádem ukončujeme tuto diskusi, děkuji. A to nám umožňuje postoupit přímo k dalšímu programu, ale počkeme. Děkujeme tedy členům DEVE a DRUA, že se s námi účastnili této, tohoto schrnutí a podíleli se na této diskusi. Děkuji. Yes? Mr. Chair, I'm sorry. Pane předsedo, omlouvám se za přerušení. Možná, že jste slyšeli, došlo včera večer v Německu v Hanau k teroristickému útoku, kde zahynulo devět osob a údajně se jedná o pravicové extrémisty. Dnes se to stručně diskutovalo a já bych jenom chtěla požádat členy, abychom eh, eh, dodrželi minutu mlčení, minutu ticha. Eh, mohli bychom prostě tímto způsobem se na okamžik postavit a Eh, aby to byla minuta mlčení eh, na, na počet z těchto lidí. Ano, děkuji vám za tento návrh. Já se velice omlouvám, nemám eh, televizi, která by mi poskytovala aktuální údaje, ale pochopitelně, že jsem o tom slyšel. My jsme tady od časného rána. Já jsem to slyšel samozřejmě z médií, z celních médií a to je užitečná věc a byli jsme šokováni, velice pohnutě a můžete mě věřit, že právě včera jsme měli diskusy, bylo to na zasedání výboru eh, výboru Líbe a tam jsme zdůraznili, že je třeba diskutovat důvody pro to, jak se rozšiřuje pravicový extremismus, který nakonec dochází i k trestným činům z nenávisti, nikoliv k nenávisnému hm, hovoru. A včera opravdu jsme slyšeli některé členy tohoto výboru hovořit. A opravdu se nepříjemně vyjadřovali. Hovořili Eh, jakési dementní koalici mezi levicí a islámem a mluvili o něčem jako o páté koloně o masovém zločinu v Evropě, zločinnosti v Evropě, ale to není nic takové, neexistuje, takže ano, vzdáme hold obětem.